rozbořeny zdi, které rozdělovaly Evropu ještě než byla vytvořena měnová unie nebo než se otevřely hranice, jsme rostli s velkým kinematografickým kulturním dědictvím. Je to společné dědictví, které nás spojilo. Učinilo nás evropštějšími. Jsme jediný parlament na světě, který uděluje cenu za kinematografii. Všechny tři filmy které jste měli možnost shlédnout v těchto týdnech, byly opatřeny titulky ve 24 jazycích a byly promítány ve všech 28 členských státech. Ty projekce a debaty byly často pořádány ve 46 zemích a spolu s programem Kreativní Evropa Evropské komise. Děkuji všem těm, kteří podporovali rozvíjeli a dali možnost našim režisérům a tvůrcům hovořit s naší veřejností. Chci poděkovat režisérům, kteří jsou zde dnes v plenárním sále přítomni. Když jdeme do kina, vidíme ten závěrečný produkt, ten konečný produkt, tak je to hezké, ale bylo by dobré připomenout si, že toto všechno je výsledkem práce, velké vášně a také často je to spojeno s riziky. Riziky, kteří, kterým čelí mnozí autoři, mnozí režiséři ve své práci. Máte také odvahu řešit otázky, které často jsou eh, nepříjemné. Jsou to otázky, které jsou třeba politicky aktuální Například neustálý boj za svobodu vyjadřování, za kreativitu. Připomínám, že Evropský parlament se zapojil do diskuze o směrnici o autorských právech a o copyrightu. Vyzývám národní parlamenty, aby tuto směrnici co nejdříve ratifikovali. Režiséři a tvůrci, které jsme poznali v kontextu ceny Lux, jsou režiséři, na kteří musíme být hrdí ať žije svoboda vyjadřování, svoboda projevu, ať žije evropský film a ať žijí naši autoři a režiséři, kteří jsou zde dnes mezi námi. Děkuji. Questa è la busta. Toto je ta obálka. Allora, God exists. Bůh existuje. Her name is Petrunia. Jmenuje se Petrunia. Paní Teona Stuger Mitevská. Já jsem si trošku něco tady připravila. Prosím vás o schovývavost. <clears throat> so, Petrunia. Takže Petrunia. Petrunia odolává a právě ta, tato její odvaha, chrabrost je to, co se dotýká tolika srdcí, ale v konečném důsledku je to její boj za spravedlnost. To je to, co se nás hluboce dotýká. Vždycky mě kritizují makedonští eh, politici, že mé filmy jsou příliš politické, což je pravda že jsem autorkou, kterou zajímají určité odchylky eh, od eh, společenského standardu. Já chci hovořit o problémech, o kterých se nikdo neodvažuje, na které se nikdo neodvažuje poukázat. Protože jak můžeme eh, postavit lepší budoucnost, když se tohoto neodvážíme? Musíme mít prostor vyjadřovat svobodně naše názory. A právě tady se obracím na vás, politiky, apeluji na vás, abyste jménem tvůrců, autorů ze všech koutů Evropy, abyste hájili naše základní lidská práva, svobodu, projevu a vyjadřování. Oleg Sensov was here yesterday. Byl tu Oleg Sensov včera a ten strávil pět let ve vězení. To by nemělo být vůbec přípustné ve světě, v kterém dnes žijeme. A tady právě do toho přichází tedy naše, náš zásadní boj za svobodu, na svobodu se vyjadřovat svobodně a bez strachu. Jsem žena, makedonka a evropanka a jsem hluboce přesvědčena, že budoucnost Evropy tkví ve solidaritě a začlenění, nikoliv eh, ve vyloučení. Je suis, je suis une femme. Jsem žena, makedonka, evropanka. A budoucnost Evropy spočívá v solidaritě a za inkluzivnosti, nikoli ve vyloučení. Děkuji. Měli bychom pokračovat, protože jsou, jsou tu ještě další vítězové. Yes, you have time for a lot of photos because today we have not only one winner. Protože ten, tentokrát tu není jen jeden vítěz a já gratuluji eh, Petruni k vítězství. Ale druhý vítěz, nebo další vítěz, je... Cold Case Hammarskjöld. Congratulations. Cold Case Hammarskjöld. Blahopřejeme. please don't leave. A prosím zatím neodcházejte, poněvadž máme ještě třetího vítěze na třetí cenu. Eh, o tom proběhla řada debat také v tomto parlamentu, ale ta třetí cena tu dostává Realm. A prosil bych, prosila bych ze Sogorova, aby přišel tady dopředu.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

před námi.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 No, tak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

vše, tlumačíš například z německého do anglického a z anglického na český. Czyli ten, ten, ten taka wyspa, która się